začneme, protože musíme postupovat velmi rychle. Máme opravdu intenzivní program, všechny zde vítám a zahájíme hned eh, bod číslo 8 na pořadu jednání. Nedostatek bílkovin eh, v Evropské unii. Spravodaj Martin Heusling. Bylo předloženo 132 pozměňovacích návrhů. Spravodaj a stínoví spravodajové vyjednali 11 kompromisních pozměňovacích návrhů a my jim za toto děkujeme. Doufám, že díky tomu bude výsledek našeho hlasování co nejreprezentativnější a bude co nejlépe postihovat názory našeho výboru. Hned dám slovo Martinovi, protože byl oznámen také ústní pozměňovací návrh. Slovo má zpravodaj. Já, líbí... Ano, vážené kolegyně a kolegové, vidíte, že když je tolik pozměňovacích návrhů, tak to znamená také mnoho práce obsahové a myslím si, že společně se stínovými zpravodaji jsme se pokusili dosáhnout hodně, mnoha kompromisů a vzhledem k počtu kompromisů, tak jak bylo řečeno, v podstatě by to mohlo být jednomyslné na konci. Bohužel je to tak, že musím říct, že ještě bylo podáno mnoho ústních pozměňovacích návrhů, nebo ty kompromisy byly znovu spochybněny. Ale tak, jak jsme to vyjednali se stínovými zpravodaji, ty kompromisy, tak za těmi by frakce měly v konečné fázi také se postavit. A ještě bych řekl něco ke dvěma bodům. Uh, jeden bod vyžadoval velkou diskusi, protože to je bod živočišných bílkovin. Tam jsme dosáhli kompromisu, s kterým bychom tak mohli žít. Je to velice obtížné téma a jsem si také vědom vzhledem k aktuální diskusi právě v Německu, která se vede kde tedy se opět projevilo, že stále vznikají určité problémy s kontrolou, s dohledem, tak potom bychom měli. Ale potom bych nechtěl opomenout ještě jedno téma. A tam vlastně jsme zcela jasně se se stínovými zpravodaji dohodli, že podle našeho názoru to nepatří do zprávy, protože se to zabývá eh, nedostatky tedy evropského eh, zásobování bílkovinými tlaminy. A ta, mělo by se to zjednodušit problémem sojí, takže tam by, by bylo spíše jiné místo k tomu. Proto jsme odmítli k tomuto se shodnout na nějakých kompromisech. Také jsem apeloval na stínové zpravodaje z jednotlivých frakcí, aby tady tyto pozměňovací návrhy stahly. Možná ještě ráno dnes se něco odehrálo ale doufám, že tedy hlasování proběhne v pořádku. Děkuji. Bene, grazie Martini. Děkuji Martine a hned eh, zahájíme hlasování. Pokud už někdo další nežádá o slovo, máte všichni vloženou kartu a hlasovací seznam. Máme 20 poslanců za EPP, pouze 17 může hlasovat, takže pozor, ověříme si to. Dělejte si prosím sebe kontrolu. Zahájíme hlasování. Zahajuji hlasování ke kompromisu 1. Zahajuji hlasování o kompromisu 1. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Kompromis je přijat. Hlasování v pořádku. Hlasujeme Někdo žádá o slovo? Omlouvám se, má hlasovací karta dnes nefunguje. Mohla byste mě, mohla byste mě prosím započítat ručně? Ano, bereme to v úvahu. Možná zvedněte ruku podle toho, jak hlasujete, ano? Zahajuji hlasování o kompromisu 2. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 95. 95. Frakce ale neznačí, jak se hlasuje. Končím hlasování o 95. Přijato. Je zde požadavek na ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomu? Takže dám slovo tomu, kdo ji chce předložit, nebo budeme rovnou hlasovat? Budeme rovnou hlasovat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu, ústní pozměňovacím návrhu Doufmana. Končím hlasování. ústní pozměňovací návrh Dorfmana přijat. A nyní kompromisní návrh 3. Hlasujeme. Zahajuji hlasování o kompromisu 3. Končím hlasování o kompromisu 3. Kompromis 3 je přijat. Hlasujeme o 99. Nekulesku. Zahajuji hlasování o 99. Končím hlasování o 99. Je to přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 100. Garcia Perez. zahuje hlasování. Zahuje hlasování o pozměňovacím návrhu 100. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 101. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 101. Kalněte. Hlasovali všichni? Končím hlasování o 101. Končím hlasování. 101 je zamítnuta. 102. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 102 je přijato. Zahajuji hlasování o kompromisu 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Zahajuji hlasování o 106. Reimers a spol. 106. Hlasujeme o 106. Končím hlasování. 106. Přijato. Zahajuji hlasování o kompromisu 6. Končím hlasování o kompromisu 6. Přijato. Zahajuji hlasování o 115. Levíje. Zahajuji hlasování o 115. Končím hlasování o 115. Přijato. 117. To je ústní pozměňovací návrh. Souhlasíte všichni s tím, že budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu pana poslance Laví? Ano? Takže hlasujeme. 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování o kompromisu 7. Končím hlasování. Přijato. Zahajuji hlasování o 116. Tabajdy. Ne, ne, omlouvám se. Chiedo scusa. Si va al compromis. Kompromis 8. Zahajuji hlasování o kompromisu 8. Hlasovali všichni, končím hlasování a kompromisu 8 přijato. Zahuji hlasování o kompromisu 9. Kompromis 9. Hlasujte. Končím hlasování. Kompromis 9 je přijat. Zahajuji hlasování o 129. 129. Reimers a další. Hlasovali všichni o 129. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 131. Nikolesku. Zahajuji hlasování. 131. Hlasovali všichni, končím hlasování. 131 je přijata. A teď citace. Jednička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvě. Hlasujeme o dvojce. Hlasovali všichni. Končím hlasování. O dvojce. Zamítnuto. Čtyři. Šekerský. Čtyři. Hlasovali všichni o čtyřce? Já jdu rychle. Končím. Zamítnuto. Tři. Hlasovali všichni o trojce? Končím. Přijato. A teď pětka. Pozměňovací návrh pět. Končím hlasováním. Šest. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o šestce. Přijato. Sedm. Le Fol. Hlasovali všichni o sedmičce? Sedmička. Končím hlasování. A je to? Zamítnuto. Osm. Hlasujeme o osmičce. Zahajuji hlasování o osmičce. Končím. Zamítnuta. A teď devítka. Zahajuji hlasování o devítce. Hlasovali všichni? Končím. Přijato. Deset. Hlasujeme o desítce. Končím. Zamítnuto. 11. Hlasujeme o jedenáctce. Končím hlasování. Přijato. 12. Hlasujeme o 12. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Ne? To byla telepatie. Hlasujeme o třináctce. Zahajuji hlasování o třináctce Reimers a další. Končím hlasování. Přijato. 14. Hlasovali všichni o 14. Končím hlasování. Přijato. 15 ten zahajuje hlasování o 15. Hlasovali všichni o 15. Zamítnuto. Šestnáct. Danten. Hlasujeme o šestnáctce. Hlasovali všichni, končím. Přijato. Sedmnáct. Hlasujeme o sedmnáctce. Hlasovali všichni. 17 je zamítnuta. 18. Hlasujeme o 18. Končím hlasování o 18. Přijato. 21. Hlasujeme o 21. Dvacet jedna. Končím hlasování na 21. Dvacetnička je přijata. 22. Zahajuji hlasování o 22. Konec hlasování je to přijato. 28. Hlasujeme o 28. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni o 28. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Hlasujeme o 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 je přijato. 30. Hlasujeme o 30. Přijato. 31. švort. Zahajuji hlasování o 31. Končím hlasování o 31. Přijato. Votiamo sul 32 adesso. Hlasujeme o 32. Danten. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 34. Hlasujeme o 34. Končím hlasování o 34. 34 je zamítnuta. 35. Hlasujeme o 35. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 36. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 je přijata. 37. Končím hlasování o 37. Zamítnuto. 38. Ne? Třicet osm, hlasujeme. Zahajuji hlasování o 38. Končím hlasování o 38. Přijato. 39. Zahajuji hlasování o 39. Končím hlasování o 39. Přijato. Hlasujeme o čtyřicítce. Končím hlasování o čtyřicítce. Zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. 41. Přijato. 42. Majer. Zahajuji hlasování o 42. 42. Končím hlasování o 42. Zamítnuto. 43. Hlasujeme o 43. trojka. Hlasovali všichni, končím hlasování o 43, je to přijato 44. Hlasujeme o 44. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 44. Zamítnuto. 45. Hlasujeme o 45. Končím hlasování o 45. Přijato. 46. Hlasujeme o 46. Hlasovali všichni. 46 je přijato. 47. Hlasujeme o 47. Zahajuji hlasování 47. Hlasovali všichni. 47 přijato. 48. 48. Hlasujeme. Hlasovali všichni v 48. 48 je přijata. 49. Budeme hlasovat o 49. 49 přijato. 50. Hlasujeme o 50. Přijato. 51. 51. Také je to přijato. 52. Hlasujeme o 52. Chiuso 52. 52. Uzavřená. A teď je to přijato, 52 je přijata. Celá ta Danténova série je schválena. A teď 55. 55 Dantén. My hlasujeme pouze o Danténovi. Hlasovali všichni? 55? Přijato. Šekerský 56. Přijato. 57 Levíje. 57. 57 hlasovali všichni. Je to přijato, myslím. 58. Úvodní ustanovení N, pozměňovací návrh 58. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 58 je přijata. 59. Hlasujeme o 59. Končím hlasování o 59. Přijato. 60. Zahajuji hlasování o 60. Hlasujeme o 60. Končím hlasování. 60 je přijata. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o 61. 61 je zamítnuta. 62. Zahajuji hlasování o 62. Končím hlasování o 62. Přijato. 63. Zahajuji hlasování v 63. Končím hlasování o 63. Je to přijato. Kompromis 10. Lefola Danten, ty jsou vždycky přijati. Zahajuji hlasování o kompromisu 10. Kompromis 10 je přijat. A teď? 71. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 71. 71. Přijato. 72. Zahajuji hlasování o 72. Končím hlasování o 72. Končím hlasování. Přijato. A teď 73. Zahajuji hlasování o 73. Končím hlasování. Přijato. A teď 76. Tabajdilu Fall. Končím hlasování o 76. Přijato. 77. Zahajuji hlasování o 77. Končím hlasování, je to přijato. 78. Zahajuji hlasování o 78. Je to přijato. A teď kompromis 11. Silvestris si taky pro 78. Hlasujeme o kompromisu 11. Všichni souhlasí s kompromisem 11? Kompromis 11 je přijat. Ještě nebylo uzavřeno hlasování. Teď už je uzavřeno hlasování, kompromis 11 je přijat. Siete tutti d'accordo per fare... Souhlasíte všichni s tím, že bychom přijali ústní pozměňovací návrh Martina Hoislinga ke kompromisu 11? Takže budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu ke kompromisu 11. Je to přijato a teď musíme odhlasovat ty poslední pozměňovací návrhy. 84 jegle. Zahajuji hlasování o 84. Končím hlasování. Přijato. A konečně 85. Zahajuji hlasování o 85. Končím hlasování. Je to přijato. A teď budeme hlasovat o návrzích, které jsme dostali od Výboru pro životní prostředí. A hlasujeme pouze o pozměňovacím návrhu 4. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 4 Výboru pro životní prostředí. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 5. Výboru pro životní prostředí. A je to také přijato. A ještě pozměňovací návrh 6 výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. A teď ještě jako poslední pozměňovací návrh 9 výboru pro životní prostředí. Souhlasíme? Končím hlasování. Zamítnuto. Výbor pro životní prostředí nám není moc sympatický. A teď budeme hlasovat o zprávě jako takové, která byla takto pozměněna. Takže závěrečné hlasování o nedostatku bílkovin, zpráva Martina Hojslinga, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Josebové je proti. Ne, ten se zdržel. Dobře, končím hlasování. A můžeme poblahopřát Martinu Hojslingovi. Okay. Sì, bene. Il prossimo. Un momento. Rapport liquidé, détruit, eh? saboté. Fate un punto della situazione. Un fois de plus, le eh. projet tente la bataille. Bene, prendete una boccata d'ossigeno. Per... Nadechněte se, pořádná dávka kyslíku, protože máme tady zprávu Papastamkos a k té máme spoustu pozměňovacích návrhů. Are you ready for Papastamkos? Yes. We have a lot of votes. Well, yes. yes. Passiamo ora alla votazione sul progetto. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy z vlastní iniciativy o evropském zemědělství a mezinárodním obchodu. Georgios Papastamkos, 127 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Zpravodaj předložil tři kompromisní pozměňovací návrhy. Georgi, chceš si říct slovo ještě před hlasováním? Nechceš? Děkuji ti, Georgi a rovnou budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím. Spinto. Zamítnuto. 19. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 19. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování o kompromisu 1. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 25. Zahajuji hlasování o 25. Zamítnuto. Končím hlasování. Omlouvám se. A dále 27. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 27. Zamítnuto. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 24. 24. Končím hlasování. 24 je zamítnuta. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Pozměňovací návrh 28. 28. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o 29. Končím hlasování o 29. 29 je přijata. 30. Zahajuji hlasování o 30. Hlasování o 30 je u konce a je to zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování o 31. Končím hlasování o 31. 31 je přijata. Třicet sedm. Omlouvám se. Moment. Třicet dva. Vojčechovský, o tom musíme hlasovat. 32. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 32 je přijat. Třicet sedm. Zahajuji hlasování o 37. Pozměňovací návrh 37 je přijat. Třicet pět. Nicholson. Zahajuji hlasování o 35. 35. Končím hlasování. 35 je přijata. Třicet čtyřka odpadla, protože byla přijata třicet sedmička. Třicet osm McGuinness. Zahaj... Jo, omlouvám se, ještě tam máme Tarabelu. 36. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 36. 36. Přijato. Přijato. Třicet osm. Hlasujeme o třicet osmičce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39. Hlasujeme o 39. 39. Hlasování je u konce. Přijato. 54. Hlasujeme o 54. Šekerský. Hlasujeme o 54. 54. Končím hlasování. Je to přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 42. Zahajuji hlasování o 42. Albert Des, všichni souhlasí. 42 je přijatá. 43. Pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 45. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 45. Končím hlasování. 45. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď eh, kompromis 2. Hlasujeme o kompromisu 2. Všichni souhlasí s kompromisem 2? Je to přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu výboru INTA. Zahajuji hlasování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 Sì. Chiedo scusa, non si vota. Eh, Omlouvám se, nehlasuje se o tom, protože prošel kompromis dvě. Takže teď jdeme na pozměňovací návrh 55. Hlasujeme o 55. Na následující straně 55 zahajuji hlasování o 55. 55. První část. Ano, jsou tam tři části. Ne, 55. Hlasujeme o 55. Končím hlasování o 55. Mi Sekretariát říká, že můžou být nějaké rozdíly mezi vaším hlasovacím seznámem a tím posledním, který máme tady, takže si dávejte pozor. Sledujte dobře, co vám říkám. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 57 Ulrike Rodust. Ne, ne. To je starý hlasovací seznam. Teď hlasujeme o 57. Rodust. Zahajuji hlasování. Pět, sedm. Luizi, hlasuj. Všichni hlasovali o 57. Končím hlasování. 57. je zamítnuta. A teď? 59. Jar a Dorfman. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o 59. 59 je zamítnuta. Teď hlasujeme o 56C Danten a Androver. Zahajuji hlasování o 56C. Končím hlasování o 56C, je to přijato. A teď je pozměňovací návrh zpravodaje 60. Hlasujte o 60. Končím hlasování. Končím. 60 je přijata. 61. Šekerský. Zahajuji hlasování. 61. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 62. Zahajuji hlasování o 62. Končím hlasování. Je to přijato. A teď 66. Hlasujeme o 66. Zahajuji hlasování o 66. Končím hlasování o 66. Řekl bych, že je to zamítnuto. Ano. Teď 63. Ano. Pozměňovací návrh 63. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 63. Končím hlasování o 63. Zamítnuto. Zahajuji hlasování o 64. Hlasujeme o 64. Končím hlasování o 64. Řekl bych, že je to zamítnuto. 67. Mark Tarabela. Všichni souhlasí? Pozměňovací návrh 67 je přijat. 60. 65. Hlasujeme o 65. Pozměňovací návrh zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 68. Hlasujeme o 68. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 68 Vojčechovský. Končím hlasování, 68. je přijata. Votiamo il paragrafo a teď hlasujeme o odstavci 13. Návrh výboru INTA. Tentokrát o tom hlasovat musíme. Zahajuji hlasování o odstavci 13 návrhu výboru INTA. Zahajuji hlasování. Vy nehlasujete? Hlasovali všichni? K výboru INTA. Tady je to těsné. Ukažte, jak to vypadá. Končím hlasování. Výbor INTA je zamítnut o dva hlasy. 69 Rodust. Zahajuji hlasování o 69. Končím hlasování o 69. Končím. Zamítnuta. 70. Zahajuji hlasování o 70. Končím hlasování o 70. Přijato. Pozměňovací návrh 71 Nicholson. Zahajuji hlasování o 71. Zahajuji hlasování. Je to přijato. 76. Votiamo il 76. Hlasujeme o 76. Paulo Alves. 76. Hlasujeme o 76. 76. Hlasovali všichni? Řekl bych, že je to zamítnuto. Končím hlasování o 76. Je to zamítnuto. Teď hlasujeme o 77. Dorfman. Zahajuji hlasování o 77. Chiuso 77. Končím hlasování o 77. Je to zamítnuto. 78. Fontana. Tutti d'accordo su 78? Všichni souhlasí se 78. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Solidarita ale. 79. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 79. 79. Končím. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. Zahajuje hlasování o 81. Končím. Řekl bych, že je to zamítnuto. 82. Zahajuji hlasování o 82. 82. Končím hlasování o 82. Je to přijato. 83. Zahajuji hlasování o 83. Všichni jsou pro 83, ano? Je to přijato. 84. Hlasujeme o 84. Zahajuji hlasování o 84. Končím. Hlasování je to zamítnuto. A teď 86. Zahajuji hlasování 86. Končím hlasováním. Je to zamítnuto. 87. Zahajuji hlasování o 87. Končím hlasování. A je to přijato. A teď hlasujeme. o návrzích výboru INTA. Odstavec 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že je to zamítnuto. Ano. Zamítnuto. 88. Pozměňovací návrh zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 88 je přijata. 89. Zahajuji hlasování. Jegle. 89. Pozměňovací návrh je přijat. A teď 92. Zahajuji hlasování o 92. Končím hlasování o 92. Je to přijato. A teď 93. Zahajuji hlasování o 93. Končím hlasování o 93. 93 je přijata. 94. Hlasujeme o 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď 129. Herbert Dorfman. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 122 je přijata. A teď hlasujeme o kompromisu 3. Zahajuji hlasování o kompromisu 3. Všichni souhlasí s kompromisem 3. Končím hlasování o kompromisu 3. Je to přijato. Takže teď jdeme na pozměňovací návrh 105. Hlasujeme o 105. byla požádal o slovo. Byla to taková drobnost, pane předsedo, ale vzhledem k tomu, že 101 není pokryta kompromisem, proč o tom nehlasovat? A proč potom nepřeskočit rovnou ke 105? Sekretariát říká, že je to přeskočeno, protože je to zahrnuto v kompromisním návrhu. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 105. Zahajuji hlasování o 105. Končím hlasování o 105, je to zamítnuto. A teď hlasujeme o 106 zpravodaje. 106. Končím hlasování, je to přijato. A teď musíme hlasovat o odstavci 5 eh, návrhu výboru INTA. Zahajuji hlasování. Všichni souhlasí? Hlasovali všichni? Ano. Je to přijato. 107. Další pozměňovací návrh zpravodaje. Zahajuji hlasování o 107. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. A teď 108. 108. Zahajuji hlasování o 108. Zahajuji hlasování. 108 je zamítnuta, končím hlasování. A teď tady máme 109, která má dvě části. Hlasujeme pro první část, 109 první část, zahajuji hlasování. 109 první část přijato. Končím hlasování, je to přijato. A teď budeme hlasovat o druhé části 109. Zahajuji hlasování. 109 druhá část. Končím hlasování. I druhá část je přijata. Pozměňovací návrh 111 Nicholson. Zahajuji hlasování o 111. Všichni souhlasí se 111. 111 je přijata. 110. 112. Hlasujeme o 112. Všichni souhlasí, 112 je přijata. 113. Tady bylo. Zahajuji hlasování o 113. Všichni souhlasí. 113 je přijata. 114 zahajuji hlasování. 114 končím hlasování. Je to přijato. A teď 115 ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování o první části. Je to přijato. A teď hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 115. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Druhá část je také přijata. A teď 116. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni o 116, ano. Tak je to přijato. A teď zde máme znovu návrh výboru INTA. Jako dodatek hlasujeme tedy, zahajuji hlasování. Všichni souhlasí s výborem INTA, takže bych řekl, že je to přijato. Ano. Další pozměňovací návrh zpravodaje, pozměňovací návrh 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď hlasujeme o 119. Zahajuji hlasování o 119. Hlasovali všichni. Končím 119. Je to přijato. A teď? Návrh výboru INTE. I to je takový dodatek, takže hlasujeme o návrhu výboru Inte. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. 120. Zahajuji hlasování. Všichni souhlasí. Takže je to přijato a můžeme hlasovat o 121. Zahajuji hlasování. 121. Končím hlasování o 121. Je to přijato. 123. Hlasujeme o 123. Zahajuji hlasování. O pozměňovacím návrhu zpravodaje 123 končím hlasování. Je to přijato. 124. To je návrh celé řady poslanců. To nemůže neprojít. Zahajuji hlasování. 124. To je opravdu přehnané. Je to přijato. Samozřejmě někdo tady není. 125. Elizabeth Jegle. Zahajuji hlasování o 125. Přijato. Končím hlasování, je to přijato. 126 Fontana. Zahajuji hlasování. 126 je zamítnuto. 127 zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď odstavec 13 návrhu výboru INTA. O tom hlasovat musíme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni o výboru INTA. Je to přijato. A teď odstavec 14 eh, návrhu výboru INTA. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. A ještě 15. Hlasujeme o odstavci 15. Stanoviska výboru INTA. Toto prošlo, odstavec 15 je přijat. A teď úvodní ustanovení. Úvodní ustanovení jedna. Rychle, rychle. Zahajuji hlasování o jedničce. Končím hlasování, je to přijato. Dva. Pozměňovací návrh dva. Hlasovali všichni. Pozměňovací návrh dva je přijat. 3. Zahajuji hlasování o trojce. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 4. Zahajuji hlasování o čtyřce. Končím hlasování. Je to přijato. 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování, je to přijato. 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování o osmičce. Končím hlasování. Je to přijato. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10. Hlasovali všichni o desítce. Hlasovali všichni, ano, končím hlasování, je to přijato. 11. Zahajuji hlasování. 11. Hlasovali všichni, končím, končím hlasování. Je to přijato. 9. Zahajuji hlasování o devíce. Hlasovali všichni o devíce. Končím hlasování o devíce. Je to přijato. 12. Hlasujeme o 12. Zahajuji hlasování o 12. Hlasovali všichni. Je to přijato. 15. Zahajuji hlasování o 15. Hlasovali všichni o 15. Končím hlasování, je to zamítnuto. 13. Zahajuji hlasování o 13. Hlasovali všichni o 13. Končím hlasování. Je to přijato. 16. Hlasujeme o 16. Zahajuji hlasování o 16. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. 14. Hlasujeme o 14. Zahajuji hlasování o 14. Končím hlasování. Je to přijato. Kolektivní pozměňovací návrh 17. Všichni souhlasí se 17. Je to přijato. Konec. Forse io non avevo votato. Io non ho votato io. <laughs> No, a já jsem nehlasoval. Já jsem nehlasoval, protože jsem se rozptýlil. Ale sekretariát to tam dopsal, ten můj hlas pro. Ano, hlasoval jsem. A teď musíme hlasovat o návrzích výboru pro rozvoj. Máme tady několik návrhů. Začneme odstavcem 1. Zahajuji hlasování. Odstavec 1 návrhu výboru pro rozvoj. Všichni souhlasí, nebo tedy všichni hlasovali? Končím hlasování. Je to přijato. O jeden hlas. Dvojka. Hlasujeme o odstavci 2. Končím hlasování o dvojce. I tady to bylo těsné. Trojka. Hlasujeme o trojce. Zahajuje hlasování o odstavci 3 návrhu 9. Přijato. A teď šestka. Odstavec 6. Odstavec 6. Hlasovali všichni? Končím hlasování o šestce. Končím. Je to zamítnuto. U sedmičky musíme hlasovat ve dvou částech. Zahajuji hlasování o první části sedmého odstavce návrhu výboru 9. Končím hlasování. Druhá část. Je to přijato. A teď uděláme tu druhou část. Zahajuji hlasování o druhé části, odstavce 7. Vypadá to, že část skupiny SAD má různé hlasy, takže jsem trochu zmaten, je to zamítnuto. Teď hlasujeme o osmičce, návrh 8, Zahajuji hlasování o návrhu 8, nebo tedy odstavci 8 návrhu výboru 9. Končím hlasování, je to zamítnuto. A teď hlasujeme o usnesení, které bylo takto pozměněno. Závěrečné hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to přijato. Blahopřejeme Georgeovi Papastamkosovi. Tak, teď se nadechněte, protože přistoupíme k dalšímu hlasování.

Informazione importante. Významná informace. Vzhledem k vysoké účasti dnes odpoledne ve tři hodiny slyšení proběhne v hemicyklu. Budeme mít tedy sál pro plenární zasedání. A přijdou tam tedy všichni hosté. S posledními silami budeme hlasovat o třetí zprávě Elizabeth Jegle. Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech. Navrhovatelka z Elizabeth Jegle. Bylo předloženo 137 pozměňovacích návrhů, ale zpravodajka doporučila sedm kompromisních návrhů. Chcete promluvit, Elizabeth? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, je to pro mě důležité, abych všem a zejména stínovým zpravodajům a kolegyním a kolegům poděkovala za velmi dobrou spolupráci. Byla to velmi zajímavá zpráva, je to zajímavá práce, ani jsem nevěřila, že vlastně i zvenku dostaneme tolik otázek a že tolik lidí se o to bude zajímat. O tom svědčí i ten hlasovací seznam a počet pozměňovacích návrhů. Pracovali jsme na tom, aby ten seznam pro dnešní hlasování měl jasnou línii s jasnými formulacemi, také s dobrými, s jasnými odkazy především tedy na návrhy výboru pro ženy, kde už prošlo hlasování. To už teď nebudu dnes explicitně eh, se k tomu vracet. Nicméně bych se chtěla zmínit o třech bodech. Těžištěm toho té zprávy z našeho hlediska, z hlediska zemědělského výboru, je tedy těch, eh, je tedy ekonomická, ale také sociální role žen ve venkovských oblastech a zejména posílení jejich role. Já už jsem vlastně jednou jasně řekla, že bychom mm, dnes měli pozitivní eh, diskriminaci žen eh, víceméně řík, protože to by bylo obtížné a také děkuji za to, že se nám podařilo dojít ke kompromisním pozměňovacích návrhům. Uh, tak jak jasně vyplývá i z ústních návrhů. Druhý bod, který bych chtěla zmínit, tak to jsou obsahy vlastně veřejná doprava v oblasti infrastruktury. Infrastruktura především ve venkovských oblastech tu musíme podporovat, ale oblast dopravy převést do druhého pilíře, to vlastně také eh, o, vy, považuji v těch diskuzích eh, o společné zemědělské police za velmi obtížné. Mohu říci, že včera na výboru pro dopravu a tam vlastně patří eh, toto téma byl odhlasován kladně návrh eh, podpořit tyto venkovské oblasti více penězi a to vlastně patří spíše do působnosti výboru pro dopravu a pro regionální rozvoj, protože já bych zde v rámci zemědělské politiky nebyla schopna eh, převést více peněz do druhého pilíře na toto. Co se týká pozměňovacího návrhu 131 a výzvy na členským státům, co se týká vlastně spoluvlastnictví partnerů nebo eh, zanesení do veřejného eh, rejstříku, a rozvíjet tady tyto záležitosti i na zemědělské podniky. V zásadě bychom mohli podpořit, ale ta formulace je taková dosti příliš přísná, příliš tvrdá. Podle mého názoru by to mohlo být na to nahlíženo jako zásah do principu subsidiarity členských států. Já si myslím, ta formulace, jak je uvedena v odstavci 19, tak je taková lepší formulace, která upozorňuje tedy na ten program a v tom původním eh, textu vlastně by to znamená podpořit roli eh, žen v zemědělství tím, že skutečně právně vlastně vykonávání zemědělské činnosti v také by mělo být usnadněno tedy z a hospodářského hlediska. Proto vás eh, žádám, abyste, abychom dosáhli co největšího konsenzu, abychom zamítli tento pozměňovací návrh a podrželi se nebo přijali ten původní text. Nyní tedy vás prosím o hlasování a doufám, že dosáhneme dobrého výsledku. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám všem. Bene, molto bene, grazie. Děkuji, je to úplně jasné, Elizabeth budeme brát v úvahu tedy připomínky zpravodajky. Zahajujeme kompromisem 1. Je zahájeno hlasování o kompromisu 1. Končím hlasování o kompromisu 1. Kompromis 1 byl schválen. Nyní hlasujeme o návrhu 39. Pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování u 39. Končím hlasování u 39. Pozměňovací návrh 39 byl zamítnut. 40. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 40. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 40. Končím hlasování u 40. Zamítnuto. Zahajuji hlasování u návrhu 41. Návrh 41. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 41 byl schválen. Kompromisní návrh 7. Hlasujeme o kompromisním návrhu 7 bylo zahájeno hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Kompromisní návrh 7 byl schválen. A nyní hlasujeme o 42. Pozměňovací návrh 42. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 42 byl zamítnut. A nyní hlasujeme o 44. Zahajuji hlasování u návodu 44. Za hlasování končím hlasování o 44. Dantinův, Dantinova zařízení nefunguje, tento návrh byl zamítnut. A nyní hlasujeme o 45. 45. Zahajuji hlasování o návodu 45. Končím hlasování na 45. Zamítnuto. A nyní 46. Hlasujeme na 46. Končím hlasování u návrhu 46. Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu 47. Matera. Zahajuji hlasování už 47. Všichni souhlasí. Končím hlasování. Schváleno. 48, nyní hlasujeme o návrhu 48. Zahajuji hlasování návrhu 48, hlasovali všichni. Končím hlasování, u 48 zamítnuto. 50. Hlasujeme o pozměnce 50. Bylo zájemno hlasování u 50. Zamítnuto. Hlasujeme o 49. Ano, 49. Bylo zahájeno hlasování. Končím hlasování. Už 49. schváleno. Hlasujeme o, 50, o 51. Hlasujeme o návrhu 51. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu 52. Bylo zahájeno hlasování o návrhu 52. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme o 53. Bylo zájeno hlasování o návrhu 53. Hlasovali všichni o 53. Končím hlasování o návrhu 53. Schváleno. Bylo zájeno hlasování o 54. Bylo zahájeno hlasování 54. Hlasovali všichni. Končím hlasování 54. Schváleno. 55. Bylo zájeno hlasování o návrhu 55. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o kompromisu 2. Zahajuji hlasování o kompromisu 2. Hlasování bylo zahájeno, hlasovali všichni. Končím hlasování. A nyní 63. Zahajuji hlasování o návrhu 63. Hlasovali všichni. Ano, končím hlasování o návrhu 63. Schváleno. A nyní hlasujeme o kompromisu 3. Bylo zahájeno hlasování o kompromisu 3. Hlasovali všichni. Končím hlasování o kompromisu 3. Schváleno. A nyní 72. Bylo zahájeno hlasování na 82. Ano, pan předseda se omlouvá. Ústní pozornost návrh. Je někdo proti? Není, nikdo není proti. Takže hlasujeme 82. Garcia Perez zahájil hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme 84 za hlasování 84. Hlasovali všichni. 84. Výborně. Končíme hlasování 84. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 85. Takže 75. Hlasujeme o návrhu 85. Bylo zájemno hlasujeme o návrhu 85. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 76 nyní. I 76 je ústní. Pozměňovací návrh je někdo proti? Není, takže hlasujeme 76. Bylo zájemno hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Pozměňovací návrh 86 byl schválen. 77, hlasujeme 87, zahajuji hlasování. Končím hlasování, hlasovali všichni. Výsledek 77 je zamítnuta. A nyní 78. Bylo zájemno hlasování 88. 78 hlasovali všichni končí masování Zamítnuto. 79. De Castro. Hlasujeme návrhu předsedy. 79 hlasovali všichni. Děkuji. Ano, je to tam napsáno. Schváleno. Děkuji za vaši důvěru. 80. Ano, jeden se zdržel, já si ho najdu. 80 Zahajuji hlasování u návrhu 80. Hlasovali všichni u 80. Končíme hlasování u návrhu 80. Zamítnuto. Ano, je to tak, zamítnuto. A nyní hlasujeme 81. Pozměňovací návrh 81 je zahájeno hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování u 81. Schváleno. 82. Zahajuji hlasování 82. Hlasovali všichni. Ano, končím hlasování, zamítnuto. A nyní 83 ve dvou částech. První část. Zahajuji hlasování o první části. Hlasovali všichni? Ano, končím. První část schválena. Dobře. Do, ku předu. Druhá část. Hlasujeme o druhé části 83. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Ano, končíme. Druhá část 83. Zamítnuto. Další ústní pozměňovací návrh 84. Všichni souhlasí? Ano. Hlasujeme o 84C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 84 schváleno. 85. Zahajuji hlasování 85C. Pana Nikolsna. Hlasovali všichni. Ano, končím hlasování 85C. Zamítnuto. 86. Zahajuji hlasování 86. Končí hlasování 86. Zamítnuto. 88. Zahajuji hlasování u návrhu 88. 88. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Osm, kompromis 4. Za hlasování o kompromisu 4. Hlasovali všichni. Končím hlasování schválen kompromis 4. Ano, máte pravdu, musíme hlasovat o 89. My jsme o tom nehlasovali, takže zahy hlasování o 89. Pozměňovací návrh 89. Hlasování bylo zahájeno, výborně. Hlasovali všichni, 89 je ukončena a návrh je schválen. A nyní hlasujeme i 90. Zahajuji hlasování o návrhu 90, hlasovali všichni o 90. Ano, Končím. Schváleno. Takže můžeme dál. Ku předu. Kompromis 4 jsme schválili a nyní 97. Reimers. zahajuje hlasování o pozici na 97. Hlasovali všichni. 97. Končím hlasování na 97. Výsledek? Zamítnuto. 98. Pozměňovací návrh 98. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, 98 zamítnuto. 99. Nyní hlasujeme. Zahajuji hlasování o návrhu 99. Všichni souhlasí? Ano. 99. Schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Všichni souhlasí, hlasujeme. Paní Luling požádal slovo. Ano, pane předsedo, já jsem autorka tohoto pozměňovacího návrhu a chci upozornit, že ve francouzské verzi textu Ano, ale já nevím o tom ústním pozměňovacím návrhu. Já chci upozornit na špatný překlad, nesmíme hovořit o měli bychom hovořit o službách na ochranu mateřství a nikoli o mateřských službách. Já nechci pouze citovat název směrnice, ale měli bychom přesně citovat, oč běží v této směrnici. A proto nerozumím tomu, proč zpravodajka je proti. Je to jenom připomínka toho, co platí a co je ve směrnici, kterou jsme schválili o partnerech pracujících v zemědělství. Děkuji. Nyní má slovo paní Jegle, která nám to vysvětlí. Elisabeth. Ich bin, uh... Já se domnívám, že ten původní text vlastně by měl obsáhnout i to, co říkala paní Lilink, poukazuje na směrnici 2041 EU a je to něco, co si myslím, že mm, nemůžeme vlastně e, opomenout, protože ten obsah je v té směrnici. Paní Lilink se zmiňuje o tom, že životní partneři a partneři tady požívají ochrany že by měla být zajištěna dostatečná jejich ochrana. My jsme vlastně to pokryli těmi po kompromisy, s kterými jsme se, na kterých jsme se dohodli se socialisty. Myslím si, že jsme to lépe pokryli než když se to týká pouze této jedné konkrétní věci, takže požaduji, aby to tak zůstalo na hlasovacím seznamu. Potřebuji vědět, zda paní Luling trvá na svém odporu protože podle jednacího radu bychom nemohli hlasovat. Pane předsedo, já tomu nerozumím. Proč necitujeme výslovně to, co je obsaženo v této směrnici? Protože lidé, kteří si přečtou tento text, prostě nevědí, o čem je nějaká směrnice 2004 a tak dále. Takže je důležité říct si, co je třeba konkrétně udělat a také to přesně citovat protože pro mě je to velmi důležité. Já jsem byla spravodajkou u této směrnice. Souhlasíte, Elizabeth? Budeme hlasovat o 100, návrhu 100 a vezmeme v úvahu i toto. Dobře? Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 100. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni o pozměňovací návrhu 100, paní Luling. Končím hlasování. Schváleno. Můžeme ku předu 101. 102, paní Harkin. Zahájil hlasování o návrhu 102. Hlasovali všichni o 102. Dobře, končím hlasování o 102. to. A nyní hlasujeme 103 ve dvou částech. První část návrhu 103 zahajuje hlasování. 103 první část. končí hlasování. Ano, schváleno. První část byla schválena. Druhá část návrhu 103 zahajuje hlasování o druhé části. Končí hlasování. Druhá část byla schválena u 103. A nyní 106. Nicholson. Zahájil hlasování u návrhu 106. Hlasovali všichni? U 106 končí hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování o kompromisu 5. Kompromis 5 byl schválen. Můžeme přejít k 116. Pozměňovací návrh 116. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni o 116. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis číslo 6. Zahajuji hlasování o kompromisní návrhu 6. Za hlasování. Končím hlasování. Šestka byla schválena. A nyní hlasujeme o pozměnci návrhu 121. Zahaj hlasování o návrhu 121. Končím hlasování o návrhu 121. Hlasovali všichni. Hlasování bylo uzavřeno. Návrh byl zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 123. Raz, dva, tři. Zahájil hlasování. Hlasování bylo zahájeno. Končí hlasování. Zamítnuto. Zahájeno hlasování u návrhu 124. 124. Hlasování bylo zahájeno. Končí hlasování. Schválen. Zamítnuto. Ano, je to tak. Zahajuji hlasování u 125. Návrh 125. Končím hlasování u návrhu 125. Schváleno. Pan Lavia. 126. Zahajuji hlasování u návrhu 126. Končím hlasování u 126. A jak to dopadlo? Zamítnuto. 127. Zahajuji hlasování u návrhu 127. Hlasovali všichni? Končím hlasování o 127. Schváleno. 128. zahájil hlasování o 128. Hlasovali všichni 128. Končím. Zamítnuto. A ústní pozměnovací návrh Garcia Perez. Je někdo proti? Není. Hlasujeme o Pozvací návrh 129. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 129. Schváleno. Hlasujeme o 130. Zahajuji hlasování v návrhu 130. Všichni jsou pro. Schváleno. 131. Zahajuji hlasování u 131. Hlasovali všichni. 131. Končím. Zamítnuto. 132. Hlasujeme o 132. Zahaju hlasování o návrhu 132. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 133. Zahaj hlasování o návrhu 133. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 133. Zamítnuto. 134. Zahajuji Zahajuji hlasování o návrhu 134. 1, 3, 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nikolajsku sváleno. 136. 136. Za hlasování o 136. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 136. Zamítnuto. A nyní poznací návrh 1, citace 5, Garcia Perez. Končím hlasování, hlasovali všichni. Ano, je to uzavřeno, schváleno. A nyní pozdravací návrh 2. Zahajuji hlasování u dvojky. Končím hlasování. Zamítnuto, ano. Úvodní ustanovení a pozdravací návrh 3. Poznací návrh 3. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřka. Zahajuji hlasování u čtyřky. Hlasovali všichni. Ano, končím hlasování, zamítnuto. A nyní šestka. Hlasujeme poznací návrh 6. Schváleno. Sedmička. Zahajuje hlasování o pozměnce návrhu 7. Hlasovali všichni. Končím hlasování o sedmičky. Výsledek zamítnuto. Osmička. Zahajuje hlasování o návrhu 8. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o devíce. Hlasujeme o pozměnce návrhu 9. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Další ústní pozňovací návrh paní Jegle. Hlasujeme. Zahajuji hlasování ústního pozměňovacího návrhu. Končím hlasování. Schváleno. A přejdeme ke 12. Zahajuji hlasování u 12. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Třináctka. Ústní pozměnce Dančila. Je někdo proti? Hlasujeme třináctku. Zahy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. čtrnáct. Pan předseda se omlouvá. Šestnáct. Hlasujeme o 16. Zahy hlasování o 16. Pan Melcer. Končím hlasováním 16. Zamítnuto. 18. Hlasujeme 18. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 19. Zamítnuto. 20. Za o 20 za hlasování u dvacítky. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 21. Hlasujeme o 21. Hlasovali všichni u 21. Zamítnuto. 22. Hlasujeme o návodu 22. Hlasovali všichni o 22. Zamítnuta 22. Hlasujeme o návrhu 24. Hlasujeme o 24 Melcer. Hlasovali všichni? Dobře, končím hlasování zamítnuto. 26 ve dvou částech, první část. Bylo zájemno hlasování o první části návrhu 26. Končím hlasování. Sváleno. 26, druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Hlasujeme o 27. Za hlasování u návrhu 27. Končí hlasování 27. Zamítnuto. 28. 29. Zahajeme hlasování u návrhu 29. Hlasovali všichni u 29. Končí hlasování. Schváleno. 30. Hlasujeme o návrhu 30. Hlasovali všichni u třicítky, končím hlasování. se na 30, zamítnut, ano. A nakonec se na 31 ve dvou částech hlasujeme o první části návrhu 31. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. si návrh 31, druhá část, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Druhá část byla zamítnuta a není závěrečné hlasování o zprávě paní Jegle, tak jak byla pozměněna. Hlasujte. Hlasovali všichni, končím hlasování. A gratulujeme paní poslankyni Elizabeth Jegle jménem výboru pro zemědělství. Její návrh byl schválen. Bene, dobbiamo continuare. A nyní musíme pokračovat. Va bene, un minuto di stretching. Dáme si minutu na protažení. Prendiamo lavoro. Budeme pokračovat v práci. A začneme bodem 11 na pořadu jednání dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Spravodajem je Richard Ashworth tento návrh, eh, který počítá se zvýšením eh, liberalizace výměny zemědělských produktů, je výsledkem bilaterálních obchodních jednání, která probíhala od března 2008 eh, k dnešnímu dni. Nové preference spočívají v další liberalizaci a v úplné liberalizaci pro některé citlivé produkty. A kromě toho umožňuje úplně liberalizovat přibližně 60 zemědělské výměny mezi Norským královstvím a Evropskou unii. Pokud jde o citlivé výrobky, jako je maso, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu a ozdobné rostliny, tak byly naplánovány tarifní slevy a kvóty. A počítá se také s tím, že budou přijata zvláštní ustanovení, která se týkají tarifních kvót, které se vztahují na sír. Pan Ashford eh, připravil návrh stanoviska, který navrhuje schválení návrhu komise. Takže nejdřív má slovo pan Ashford. Prosím, Richarde. Well, děkuji, pane předsedo. Jak jste správně řekl, tato, toto stanovisko je z výboru pro mezinárodní obchod, pro výbor pro mezinárodní obchod. A my jsme byli přizváni, abychom poskytli stanovisko, pokud je obchod se zemědělskými produkty jak už jste řekl, podle podmínek eh, vytvořené dohody mezi EU a Norskem, tedy Evropskou ekonomickou oblastí, revize podrobností o obchodu mezi EU a Norskem spadá tedy do této dohody a existuje obecná dohoda, že kvoty a cla budou postupně snižována. A to se stane formou výměny dopisů. Podle těchto návrhů je tu snaha o další liberalizaci a tyto preference vlastně budou znamenat úplnou liberalizaci některých citlivých eh, produktů. A podle této dohody 60 zemědělského obchodu mezi EU a Norskem bude úplně tedy bez celních poplatků a kvot. Byla uzavřena dohoda o mléčných výrobcích masu, o okrasných květinách a ve všech případech, které došlo ke schodě. A specifická ustanovení byla vypracována v případě síru, kde došlo k dohodě, že bude ustanovení o sedmi tisících dvoustech eh, tunách síra v rámci této tarifní dohody. Ta ztráta na celních poplacích bude představovat 9,6 eh, milionů euro. Chci poděkovat pracovníkům komise a také sekretariátu výboru, kteří odvedli svůj díl práce na tomto stanovisku a já chci doporučit, aby náš výbor vyjádřil souhlas s tímto stanoviskem. Grazie, Richard. Děkuji, Richarde. Myslíme, že to můžeme projít velmi rychle. Mezitím vás informuji. Pan Lavia požádal o slovo. Informuji vás, že termín na předložení pozměňovacích návrhů je 27. ledna 12 hodin, tedy poledne. A hlasování zde u nás ve výboru proběhne 7. února. Pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak bych eh, nedal slovo ani komisi, ale Giovanni se přihlásil o slovo, takže prosím. Já jsem požádal o slovo jen proto, že mám eh, dotaz na komisi. Viděl jsem, že v rámci návrhu dohody s Norskem jsou obsaženy také určité přílohy, kde jsou specifikovány produkty. Neustále se tam opakuje že jsou zde citrusové plody s výjimkou eh, pomerančů. Ale pomeranče už nenacházím v žádné jiné kategorii, takže by mě zajímalo, jaký režim by platil pro tyto produkty, protože pro vývoz eh, z regionů, které se nacházejí na jihu Evropy, je to velmi zajímavý trh. Děkuji. Velmi stručně tedy dám slovo komisi, aby mohla odpovědět komise. Já tady mám tři zástupce. Clark, Klímová. Kdo žádá o slovo, prosím? Děkuji, já se představím, jsem John Clark, jsem nově jmenovaný ředitel pro mezinárodní záležitosti na DG Agri a budu se tím zabývat v následujících měsících. Chceme poděkovat panu Ashworthovi a sdílím jeho závěr, že tato dohoda je v zájmu EU a měla by dostat požehnání tohoto výboru. Nebylo to jednoduché, i když eh, zde máme ustanovení o budoucí dohodě s eh, Evropským hospodářským prostorem. Víte, že Norsko má poměrně neproduktivní zemědělství a velmi vysoké ochrany na hranicích a také velmi vysoký deficit v oblasti obchodu s EU a byli dlouho přesvědčeni, že není žádoucí, aby tato jednání pokračovala. Ale jak nyní vidíme, podařilo se nám vyjednat tyto výsledky v souladu s ustanovením dohody s EHP. A jak poznamenal, poznamenal zpravodaj, Norsko liberalizovalo 20 dovozu z EU. Tedy 60 dovozu nyní je bez cla. A další produkty podléhají zvládnutelným kvótám a clům. Pokud je o pomeranče, my jsme požadovali při jednání tuto otázku, ale toto je oblast, kde Norsko odmítlo ustoupit. Takže to je předmět budoucího jednání, které povedeme. Podobně Evropská unie v tomto jednání nabídla srovnatelné reciproční otevření trhu pro norské vývozy, ale jak už jsem řekl, vzhledem k tomu, že Norsko vyváží velmi málo a má velmi malý exportní potenciál, takže neočekáváme nárůst norského exportu do EU. A další kroky Očekáváme schválení dohody s norským parlamentem a to očekáváme během února. A poté komise a rada podepíšou dohodu a budeme očekávat stanovisko a snad souhlas tedy Evropského parlamentu proto, aby tato dohoda vstoupila v platnost. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme panu řediteli Clarkovi a pokud zpravodaj souhlasí, tak já bych to zde uzavřel s tím, že připomenu všem, že lhůta k předložení pozměňovacích návrhů je 27. leden 12 hodin a že hlasovat budeme 7. února zde na výboru pro zemědělství. Dobře, tak to je vše, děkuji a můžeme přistoupit k bodu 12 na pořadu jednání. Systémy kvality vztahující se na zemědělské produkty. Máme zde legislativní návrh, který je velmi důležitý. Toto je první výměna názoru, jak víte. Komise předložila balíček pro kvalitu loni v prosinci po veřejné konzultaci, která byla zahájena vydáním zelené knihy o kvalitě v roce 2009. Balíček obsahuje dva dvoje nařízení. Jedno se týkají kvality produktu a druhé se týkají tržních standardů. Jsou zde systémy certifikace a také systémy označování produktu. Tyto návrhy jsou velmi široké, přejímají některé z návrhů parlamentu, především ty, které byly obsaženy ve zprávě Giancarlo Scotti. Já bych vás, vás chtěl upozornit na ustanovení, která se týkají delegovaných a prováděcích aktů, které jsou důležité pro to, jakým způsobem se bude vypracovávat nebo jakým způsobem se povede vypracovávání politik v budoucnosti, takže to znamená, že musíme vzít v úvahu také Lisabon. Dnes tedy proběhne první výměna názorů k návrhu komise, budeme pokračovat v diskuzi ve workshopu, který se bude konat 15. března, jak vám tedy připomínám. Dám tedy slovo komisi, kterou zastupuje paní Maria Angeles Benítez Salas, která je ředitelka zodpovědná za politiku kvality na DG Agri a také naší zpravodajce paní Irače Garcia Pires. Nejdříve má tedy slovo paní eh, Benítez Salas. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám za tuto příležitost přednést alespoň tedy stručnou prezentaci tohoto návrhu o kvalitě. Je to balíček, jak už říkal náš komisař několikrát. Je to důležitý prvek společné zemědělské politiky a protože je to důležitý prvek SZP, tak jak už víte, bylo už to předmětem velmi dlouhého procesu konzultace s hlavními zainteresovanými stranami. Já bych jen připomněla, že už v roce 2008 jsme předložili zelenou knihu o tomto tématu, kde byly združeny názory různých sektorů, institucí. V roce 2009 jsme vydali sdělení, které obsahovalo znovu všechny tyto názory a uvádělo už hlavní orientace, které by měly být studovány, ne tedy rozhodnuty, ale studovány ze strany komise. A výsledkem celého tohoto procesu jsou návrhy, které jsme právě předložili před několika týdny a doufáme, že na tom budeme pracovat v úzké spolupráci s tímto parlamentním fórem. Balíček pro kvalitu, jak jste říkal, pane předsedo, se skládá ze dvou legislativních návrhů. Jeden se týká norem pro komercializaci, pro uvádění na trh a druhé se týká schémat kvality a označování produktu, tradiční speciality a tak dále. A potom jsou zde doporučení, která už komise rozhodla a která mohou být využívána už dnes. To znamená, jedno se týká používání složek, eh, ingrediencí v rámci specifických výrobků a dále systém eh, dobrovolné certifikace. Tímto chceme pomoci našim producentům, aby lépe zhodnotili, jak produkty, které mají zvláštní vztah k určitému území, k určitému regionu i těm, eh, kteří sledují určité tradice ve svém know-how, především u zpracovaných výrobků, a také těm, eh, kteří vyrábějí kvalitní výrobky, jejichž kvalitu chce producent potrhnout eh, u spotřebitelů. Pokud o ten legislativní návrh k normám nebo ke standardům pro komercializaci, tak tam se jedná o přizpůsobení novým pravidlům Lisabonské smlouvy. Tam je jedno základní pravidlo, není to problematické, protože v podstatě je to všechno to, co my spotřebitelé chceme, aby bylo splněno. Chceme, aby tyto produkty byly zdravé. Máme zde takový rámec, obecný rámec, aby v budoucnosti bylo možno vytvořit nové, specifičtější standardy pro komercializaci a aby bylo možno podle jednotlivých sektorů a po analýze dopadu zavést označení původu. To je téma, o kterém se velmi diskutuje a je to přítomno také v diskuzi o návrhu který se týká informací pro spotřebitele a tento návrh je v současné době diskutován jak na komisi, tak i s vámi. Návrh o kvalitě, o kvalitativních schématech, o schématech kvality, chce především posílit, vyjasnit a zjednodušit již existující schémata. To znamená označení původu, geografické označení a tradiční zaručené speciality. Otevírá se zde také nová možnost, eh, jak upozornit na určité specifické kvality. My hovoříme o volitelných eh, prvcích kvality. Pokud jde o geografická označování a označování původu, tak tam jsme chtěli vyjasnit pole působnosti, chtěli jsme přinést jasnější definice, vyjasnit vztahy mezi geografickým označením původu a také značkou, protože víte, že se jedná o systém, který vyplývá z ochrany duševního vlastnictví a chtěli jsme také vyjasnit roli producentů a také ustanovení o kontrole používání těchto značek a známek a uvádění těchto známek na trh. A především jsme chtěli zjednodušit, vyjasnit a zkrátit celé tyto postupy, protože nám bylo vyčítáno, že ty postupy jsou velmi dlouhé, než je to, které označení uděleno. Takže my chceme tyto postupy zkrátit a zjednodušit a tím usnadnit život všem těm, kteří chtějí takováto schémata využívat. Pokud jde o systém zaručených tradičních specialit, tak i zde jsme přinesli, přinesli mnohem jasnější definici, protože ten minulý systém byl velmi komplikovaný a někdy dokonce jsme měli problém my sami v komisi s výkladem některých ustanovení. Chtěli jsme tento systém nebo toto schéma omezit pouze na ta označení a na ty přihlášky a kandidatury, které se vztahují na produkty odpovídající určitým charakteristikám, určitým vlastnostem. A chtěli jsme to vztáhnout pouze na zpracované produkty, protože celý ten balíček, který se týká geografického označení, ten je velmi vázán na určité území. Zatímco to druhé schéma, které se týká zaručených specialit, to se spíš týká ochrany know-how. Kromě toho jsme chtěli vybudovat obecný rámec, který umožní producentům propagovat určité známky kvality, takzvané volitelné a dobrovolné, a my jsme tam združili všechny ty dobrovolné aspekty, které už byly roztroušeny v existující legislativě, v existujících legislativních textech. Tento balíček je doplněn dvěma sděleními komise, dvěma bloky doporučení a pokynů. Jednak se to týká tedy složení nebo tedy ingrediencí, které jsou používány. Jedná se o taková obecná doporučení, která umožňují lépe propagovat fakt, že jsou v tom kterém produktu využity suroviny pocházející z určitého území. A potom zde máme také systém dobrovolné certifikace. To má také posílit pozici producentů při jednání a usnadnit jim používání všech zbraní, které mají k dispozici, aby mohli hájit kvalitu svých produktů. Na závěr, pane předsedo, dámy a pánové, Chci říci, že tímto, balíče, tímto balíčkem chtěm, chceme producentům nabídnout hřiště, kde mohou lépe uplatit své výrobky, lépe je propagovat a získat eh, cenu, která bude lépe odpovídat tomu, co nabízejí. A doufáme, že budeme mít příležitost k tomu, abychom podrobněji diskutovali s vámi v průběhu následujících měsíců a že se všichni budeme snažit eh, uplatnit nový proces spolurozhodování, který teď se stane naším běžným postupem. To je vše, děkuji. Děkuji, výborně. Děkuji zástupkyni komise, paní ředitelce Benite Salas a teď bych dala slovo naší zpravodajce Irače Garcia Perez. Irače, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě na úvod bych ráda poděkovala komisi za prezentaci, kterou zde přednesla. Jsme si jisti v tomto výboru, že dospějeme k dohodě v tom, že kvalita evropských potravin a zemědělských produktů to je vlastně identifikační znak našeho zemědělství a je to důležitý faktor, abychom podpořili konkurenceschopnost tohoto sektoru. A navíc chceme také dát odpověď spotřebitelům, kteří volají po tradičních eh, produktech vyrobených specifickými postupy. Pár otázek velmi stručně, abych mohla dát také slovo kolegům z ostatních frakcí. Velmi pozitivně se dívám na to, že zde byly zachována tři schémata, tři schémata kvality. Parlament se vyslovil k tomu, aby to třetí opatření nebo třetí schéma bylo zachováno. E, tyto produkty se nevytvářejí, ty se pouze uznávají. Jedná se o tradiční produkty a když je uznáme jako tradiční, může to být e, dobrý začátek. Chci se ale vyslechnout také názor ostatních kolegů. Komise se snaží zlepšit a zjednodušit e, systém fungování dvou geografických schémat je zde vyšší úroveň ochrany, která má fungovat jak uvnitř, tak i vně Evropské unie. Podle našich systémů kvality, označení původu a geografické označení eh, jsou eh, veřejná. Nicméně by mě zajímalo, jak se komise dívá na možnost eh, připravit nástroje, které by umožnily dát skupinám producentům určitou roli, tam, kde jsou zastoupeny všechny zainteresované strany, aby se mohli podílet na orientaci trhu? To je velmi zajímavá otázka. My už jsme o tom hovořili, když jsme se zmiňovali o možnosti dát určité kompetence těmto skupinám producentů. Další otázka. Když vezmeme v úvahu většinovou dohodu nebo většinovou shodu v tomto parlamentu, když jsme přijali Skotovu zprávu, zajímalo nás, proč v v tom závěrečném návrhu komise chybí zmínka o těch horských produktech. Hovořili jsme také o těch eh, volitelných eh, známkách kvality. Musíme vzít v úvahu také tuto důležitost a zajímalo by mě, proč to komise vypustila ze svého návrhu nařízení. Tím by se to vlastně oddělilo od eh, nařízení, která se týkají kvality. Pokud jde o standardy pro komercializaci, zde máme techničtější aspekty, které musíme podrobně proskoumat. Je zde celá řada ustanovení, která bude prováděna prostřednictvím delegovaných aktů. Já usiluji o rovnováhu mezi eh, technickými snahami komise rozvinout tato ustanovení a mezi tím, že tento parlament musí zachovat svou roli spolulegislátora. A dvě konkrétní otázky na závěr. Tento návrh eh, obsahuje <clears throat> obsahuje eh, přílohy, Nařízení 120 234 2007 vypouští se tam drůbež, to je důležitý prvek, proč se vlastně vypouští. A pokud jsem to dobře pochopila, produkt, který dnes nemá žádné zvláštní specifické normy, bude využívat eh, mezinárodní normy harmonizačních orgánů. Co se stane s těmi tradičními systémy, které fungují už v rámci členských států? Já si myslím, že toto jsou obecné otázky, jejichž eh, vyjasnění ze strany komise by bylo určitě velmi vhodné. A jak už jsem říkala, v této chvíli bych si ráda vyslechla také názory kolegů, zástupců jiných frakcí, stínových zpravodajů. Chci říci, že mým cílem je spolupracovat jak s nimi, tak i s komisí, aby se nám podařilo vytvořit co nejjednomyslnější stanovisko parlamentu, kde budou obsaženy všechny naše obavy, všechna naše stanoviska, všechny naše názory, abychom mohli potom lépe vyjednávat s radou a výsledkem, aby byl balíček, který bude lépe odpovídat očekávání celého sektoru. Děkuji. Děkuji, Irače. A nyní zahajuji rozpravu. Poprosil bych ale, abyste si všichni uvedli nebo zaznamenali tato data. 15. března bude workshop o kvalitě hodnocení od Irače 28. března, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 11. dubna, přijetí zde na výboru 25. května. A teď zahajuji rozpravu. Máme zde různé kolegy, kteří požádali o slovo. Začneme kolegou Reimersem. Máš slovo. Danke. Děkuji. Nejprve bych vítám, že se, se zde má schrnout několik nařízení, protože politika kvality představuje velice důležitou složku zemědělské politiky a je to skutečně oblast, kde musíme vyžadovat vysoké standardy od našich zemědělců, ale musíme jim také dát možnost využívat marketingové nástroje odpovídající. Já si myslím, že by tam by to měly být určité povinné záležitosti protože marketingový nástroj je marketingovým nástrojem pouze tehdy, když představuje určitou konkurenční výhodu proti ostatním. A to je vlastně ten důvod, proč já si myslím, že by to mělo být povinné označování, nebo byla bych proto, protože potom ti zemědělci, kteří skutečně dělají něco dobrého, by z toho mohli vytěžit tu konkurenční výhodu. Takže samozřejmě o tom potom povedeme ještě další rozhovory, ale toto by byl můj názor. Děkuji. Herbert. Děkuji paní Reimers, Herbert Dorfman a potom Michel Signor Presidente, Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že v zásadě návrh komise přichází ve správný okamžik a tak je to, že je to v zásadě dobrý návrh. Myslíme si, že je dobré, že označení původu by se mělo zjednotit a sjednotit, že by měly k tomu existovat eh, příslušné normy v Evropě. Takže například co se týká oblasti vína tak dále, takže si myslím, že by nebylo možná až tak rozumné vytvářet společný rámec, ale oblast vína v jiných produktů by měl být regulován eh, specifickým způsobem. Samozřejmě ta situace, pokud jde o důležitost označování původu, se velmi liší v Evropě, zejména v, již, v státech Jižní Evropy, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko, Itálie. Tam má označování původu velkou a dlouhou tradici, kde a v, severní, v zemích severní Evropy tomu tak není. Takže myslím si, že návrh komise, který je zde nyní předložen, také by měl eh, podporovat aktivní ochranu těchto Eh, označování původu, myslím si, že ten návrh jde správným směrem. Samozřejmě, protože stále ve světě dochází ještě k určitému falšování, ale myslím si, že bychom tu ochranu měli zvýšit. Například pokud jde o pojem parmazán nebo další, tak to se vlastně už vyvinulo. Vidíme to, že ta ochrana je zajištěna v Evropě. Uh, Myslím si, že zpravodajka již o mnoha záležitostech mluvila. Jsou zde některé zcela ústřední body diskuse, to znamená role uživatelů. Tady je určitá pochybnost, zda kole, jak řekla kolegyně z komise, že by vlastně to měly být obecně přístupné označení původu, ale neměli bychom přehlížet, tyto označení hrají velmi důležitou roli na trhu a myslím si, že bychom se měli pokusit tyto dvě věci vzájemně propojit, to znamená uživatelé by měly mít silný, silnější vliv na vytváření těchto eh, označování. Podle mého názoru by měly mít výraznější, silnější možnost eh, také eh, mít, disponovat těmito, nástro, těmito označováními původu, aby vlastně to nenarušovalo. Vyžaduje to určitou vyšší koordinaci a Myslím si, že skutečně musíme být velmi opatrní, pokud jde o otázku zpracovávaných výrobků. To je skutečně určitá ožehavé místo toho systému. Například, když jde o sendvič s parmskou šunkou, jmenuje se prosciutto di Parma, parmská šunka, ale je, měl by to být celý sendvič, takže tady si myslím, že musíme skutečně být opatrní na to, co děláme a musí být také možnost kontrolovat eh, to, s jakým způsobem se s tímto označováním u zpracovávaných výrobků nakládá. Potom zde Zazněl také pojem výrobku z horských oblastí. Bylo by určitě dobré, kdyby toto také bylo možné nebo regulované určitým způsobem. Já myslím, že ten návrh se z toho nějak vytratil, z, z důvodu, které jsou pro mě neznámé tedy, alespoň v poslední okamžiku a já bych v každém případě asi předložil návrh, aby eh, tady ty produkty z horských oblastí eh, byly součástí, protože to je také důležitá oblast trhu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych měl připomenout, že zpráva našeho kolegy Scotty byla předmětem velký, většiny parlamentu a to, co nenacházíme v tom návrhu komise, ale co je ve zprávě, tak se musíme pokusit zase po, po, s formou pozměňovacích návrhů to tam znovu zapracovat. Já vítám úsilí komise, sladit naše argumenty v rámci mezinárodních jednání tak, aby se vlastně umožnila ta, připustila ta myšlenka názvu původu, zejména v rámci VTO. Toto všechno se mi zdá chválihodné. Ale jsou zde určité otázky, které bych rád položil komisi. První se týká těch, právě těch názvů produktů z horských oblastí a jeho osudu. Víme, že v původním návrhu komisaře, tam toto označování bylo, ale nefiguruje nyní už v tom konečném návrhu. Jaké jsou důvody tohoto stažení? Ve zprávě Skota jsme zdůraznili velice silně, že je vazba, z obla- pokud jde o odměnu, pokud jde o přidanou hodnotu z řízení, eh, mezi řízením objemu a řízením těch označování původu. Tato myšlenka nebyla převzata do zprávy a já bych chtěl nyní uvést a hovořím pod kontrolou ostatních, že skutečně chceme tuto vazbu, toto pojítko znovu začlenit do zprávy formou pozměňovacích návrhů. A potom bych rád také položil otázku, protože jsem nepochopil vysvětlení, která zde zazněla. Tedy těch STG těch jste chtěli, ty, ty označení původu chcete také eh, dávat transformovaným, zpracovávaným výrobkům. Já příliš dobře nechápu, proč by se tady to identifikace, to eh, označování mělo vlastně odejmout určitým výrobkům, které mají určité specifické vlastnosti. Já mám na mysli například výrobky z mořských produktů, což vlastně původně tam bylo a nakonec to nebylo převzato. Takže tuto otázku bych chtěl položit komisi. Děkuji, Michely, bylo to velmi jasné. Já si potom také vezmu slova, abych k tomu něco dodal, ale teď tady mám pana Šmita, který se přihlásil. Prosím. Uh, uh, Děkuji. Já budu stručný. Myslím, že tu panuje schoda z parlamentu, že návrh komise se obírá správným směrem a je dobré, že komise věnovala pozornost uh, Skotově zprávě. Ale já bych chtěl zdůraznit, že je tu skutečná možnost, abychom prokázali přidanou hodnotu EU abychom přilákali výrobce k tomu, že mohou vyrábět výrobek s přidanou hodnotou, místo toho, aby se snažili o průmyslové výrobky. A toto je dobrá cesta, jak toho dosáhnout. A pohled naší skupiny je velmi potěšen návrhy, které směřují k větší konzistentnosti právního rámce. A tady vlastně jsou některé indikátory jsou zcela oddělené, protože se týkají jiných otázek. A já chci navázat na to, co říkal pan Dante a pan Dorfman. I ve Skotsku nám záleží na označení horský výrobek a my chceme, aby toto označení bylo jasně rozpracováno. To se týká i produktů z ostrovů. Vše, co ozvláštní naše výrobky, a přidá jim hodnotu, musí být vítáno. A proto bych to chtěl také zdůraznit. Děkuji, pane Smite. Pan Kalinovský. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam dwa pytania do komisji. Pierwsze. Mam dwa dotazy na komisi. Proč komise rozhodla o zúžení seznamu tradičních označení a týká se to pouze zpracovaných eh, výrobků. Speciální produkty, speciality by se měly zahrnovat i tento seznam, protože ten systém bude méně přitažlivý pro žadatele, pokud ho příliš omezíme. A není mi také jasné, co je vlastně zpracovaný výrobek. A druhá otázka, jak komise chce zajistit, že všechny registrované výrobky v systému budou pokryty novým systémem. Vzhledem k tomu, že navržené nařízení stanoví nová kritéria pro registraci, návrh nařízení by měl obsahovat přechodná ustanovení. Děkuji. Já bych rád něco doplnil na závěr, než znovu dám slovo komisi. Paní ředitelce Benite Salas. Zdůrazňuji to, co již říkal kolega Michel Danten. Jsou zde určité důležité aspekty naší zprávy o kvalitě, o zprávě Giancarla Scotty, které jsme odhlasovali velkou většinou zde na výboru a potom na plenárním zasedání. Tam jsou obsaženy argumenty, které do balíčku pro kvalitu nebyly zahrnuty. Nejsou tedy v návrhu komise především, pokud jde o volitelné aspekty k němž jsme se vyjádřili. Pokud jde o horské produkty a další věci, tak o tom už hovořila i Rače. A já bych se v tomto smyslu také rád zeptal zástupkyně generálního ředitelství pro zemědělství. Proč produkty označované jako zaručené tradiční speciality, které už získaly certifikaci a které podle tohoto nového legislativního ustanovení by měly změnit své jméno nebo přizpůsobit se tomuto novému ustanovení, protože jejich jméno nebylo registrováno, to je například eh, příklad eh, neapolské pici, pizza napoletana, tam bychom měli počítat s nějakým preferenčním eh, vyřešením, protože my jsme v tomto případě čekali pět nebo šest let, abychom získali tuto známku a teď uvidíme, že v roce 2017 eh, nám to vyprší s tímto novým legislativním balíčkem. Takže mohli bychom eh, počítat s tím, že tyto zaručené tradiční speciality proběhnou nebo budou schváleny rychleji, nějak preferenčně, aby získali toto nové označení podle nového eh, nařízení. Nejdřív dám tady slovo komise a potom zase zpravodajce. Děkuji, pane předsedo dámy a pánové, za všechny tyto komentáře a otázky. Když se podívám na zprávu pana Skoty, myslím si, že je tam více věcí, které nás spojují, než které nás rozdělují. Protože je tam spousta bodů, které zpráva komise nebo návrh komise převzal. Takže si myslím, že v tomto způsobu nebo v tomto ohledu může být návrh posouzen pozitivně. K tomu, co zde bylo řečeno, tak začnu jednou věcí, která není nejjednodušší, protože i když je tento návrh jednoduchý, tak prostý není. Jedná se o ty volitelné známky kvality. Pokud jde o nařízení 1234 z roku 2007 o jednotné organizaci trhu, tak tam to bylo rozděleno rezortně. Když je teď sloučíme a dáme jim určitý smysl koherentnosti, tak eh, máme pocit, že jsme to dost zjednodušili. My nechceme bourat to, co existuje. Paní zpravodajka hovořila o drůbeží mase a tak dále. Ty věci nejsou vypuštěny z textu. Je tam obsaženo přechodné ustanovení, které umožňuje přejít od existujících norem k delegovaným aktům. To znamená, všechno to, co už existuje, bude platit, dokud komise nepřijme příslušný delegovaný akt. Pokud je o další téma, které zde bylo zmíněno, jedná se o ty horské produkty, proč to zmizelo z našeho návrhu. V porovnání s tím, co bylo řečeno, označování tedy horských výrobků. Toto téma je velmi složité a my chceme nejdříve dokončit všechny své vnitřní analýzy a sběr dat, abychom mohli připravit pravidlo, které bude co nejpřesnější a bude co nejlépe odpovídat různým, různým realitám aby bylo toto pravidlo užitečné pro producenty a aby se neomezovalo pouze na nějaká obecná tvrzení. My si velmi rádi vyslechneme vaše návrhy v této oblasti, protože jsme si vědomi toho, že velmi chcete uplatnit tuto známku, víme, že je to potřebné, ale chceme ještě vylepšit eh, své znalosti a získat více informací, aby to bylo co nejpřesnější. Pokud jde o zaručené tradiční speciality, tak bych ráda připomněla, že ten minulý systém, který zatím ještě platí, byl velmi složitý. Proč? Protože je to systém pouhého označování, není to systém ochrany duševního vlastnictví. V tomto označování se počítá s možností zapsat produkt s výhradou jména a bez výhrady jména. Ten produkt eh, s výhradou jména má tu výhodu, že může toto jméno používat, ale jiné produkty se mohou jmenovat úplně stejně a být na trhu. A za těchto podmínek je velmi obtížné říci, jaké výhody to vlastně pro tento produkt přináší a jak to potom eh, má vlastně spotřebitel chápat. Přečtěte si naši analýzu dopadu, tam jsou velmi jasné a velmi přesné a zajímavé informace v tomto smyslu, kde se říká, že velmi eh, že byl mnohem jasnější systém může přinášet lepší výhody producentům a může být také srozumitelnější pro spotřebitele. Pro ty zaregistrované výrobky zvážíme možnost přechodných eh, schémat, aby nebyly žádným způsobem poškozeny. Pro některé registrované produkty to nějaké výhody přineslo, u jiných je to diskutabilní. A další věc. Návrh jasně uznává, že skupiny producentů mohou sehrát pozitivní roli, pokud jde o koordinaci producentů, o šíření ekonomických znalostí o lepší znalost eh, podmínek na trhu pro dané produkty. Pokud jde o otázku objemu, tak to nám připadá komplikovanější, protože v této chvíli nemůžeme mít žádnou obecnou normu v této oblasti. Proč? Protože pravděpodobně by to bylo v rozporu s pravidly volné soutěže. Všechno to, co se týká zprávy objemu, Já si myslím, že komunitární právo už obsahuje ustanovení v této oblasti. Jsou tam i různá specifická ustanovení, která jsou obsažena například v mlečném balíčku. Ta mohou být využita. Ale pokud chceme pokračovat touto cestou, pokud jde o zprávu objemu, tak to bychom měli ještě více proskoumat. Tím já rozhodně neotevírám dveře této záležitosti, jenom říkám, že máme už příklad v mléčném balíčku, musíme to mnohem hlouběji prostudovat, srovnat to s pravidly na ochranu volné soutěže, protože my chceme ochránit svobodu producentů, aby mohli vyrábět určité produkty a také chceme dát spotřebitelům právo svobodně se rozhodnout. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ředitelko. Myslím si, že Irače chce ještě říct pár slov na závěr, než tuto záležitost uzavřeme. Irače, máš slovo. Děkuji, velmi stručně. Chci jen poděkovat zástupkyni komise za odpovědi. Jsou zde otázky, na kterých se shodneme. Jsou zde ovšem i jiné otázky, kde budeme muset ještě vést dialog a snažit se o porozumění. Jak už většina kolegů řekla, jsou zde otázky, které jsou obsaženy ve zprávě Giancarlo Scotta. My jsme si vědomi, že budeme podpořeni většinou parlamentu v těchto otázkách a proto jsem přesvědčena, že cílem jak komise, tak i cílem tohoto parlamentu je zlepšení všech těchto iniciativ. Takže máme stejný cíl a proto v následujících měsících budeme mít možnost na tom pracovat. A já tedy znovu děkuji všem kolegům, kteří si zde vzali slovo a doufám, že budeme moci pracovat eh, co nejúžeji a spolupracovat také s komisí. Děkuji. Děkuji, znovu připomínám, Příští výměna názorů je workshop o kvalitě, to je 15. března 2011, hodnocení návrhu zprávy 28. března 2011, Pozměňovací návrhy 11. dubna 2011 a přijetí na výboru 25. května. Já myslím, že tím uzavřít zasedání našeho výboru. Připomínám vám důležitá rozhodnutí, která byla přijata eh, na zasedání s koordinátory. My jsme přidělili různé zprávy z vlastní iniciativy. Informujte se prosím u svého příslušného koordinátora. Znovu připomínám, že v 15 hodin budeme pokračovat ve společném zasedání na, v plenárním sále. Takže tímto končím zasedání. Dobrou chuť a sejdeme se v 15 hodin v plenárním sále. Oui, le 2. Exactement.